przewodniczący! Uh, ladies and gentlemen, Dámy a pánové, vážení kolegové, dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové, zahajujeme parádní zasedání. Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu 10. Zasedání přerušené 10. března 2011 je tímto obnoveno. Eh, zápis a text eh, z jednání z 10. března 2011 byly rozdány. Máte někdo připomínek? Nejsou námitky a proto je tímto závěs považován za přijatý. Nyní několik eh, oznámení k zahájení zasedání. Rád bych přivítal Mariu Romanu de Gaspari, eh, dceru velkého italského státníka Alcide de Gasperiho, hm, jednoho ze zakladatelů Evropské unie. Eh, informace numer dva. Eh, v druhý bod sdělení. Ze sousedních zemí eh, přicházejí znepokojivé zprávy z Bahrajnu, Syrie a Jemenu. Ve všech těchto zemích byly potlačeny demonstrace lidí volajících po demokratických změnách. Vlády, které obracejí eh, zbraně proti vlastnímu lidu, ztrácejí veškerou demokratickou eh, legitimitu. Je třeba eh, zastavit násilí a zodpovědní musí být pohnání před spravedlnost. Kolejná informace. V tom týdnu. Další informace. Eh, tento týden si mezinárodní společenství připomíná týden solidarity eh, s národy, které bojují s rasismem a rasovou diskriminací. V několika posledních desetiletích eh, se toho v svobodném světě dělalo hodně na odstranění rasismu z každodenního života. Víme, že je toho ještě třeba hodně udělat jak ve členských státech Evropské unie, tak mimo ní. Další sdělení. Rád bych vás informoval, že dnes eh, eh, jsme byli informováni, že jeden z našich kolegů, pan Thaler, eh, se vzdal svého poslaneckého mandátu. Další kolega, pan Strasser, oznámil svůj úmysl vzdát se svého křesla v několika nadcházejících dnech. Třetí poslanec, pan Severin, odchází.